So, liebe Kollegen und meine Damen und Herren. Vážení kolegové, dámy a pánové, prosím, všichni se posaďte. Už teď máme spoždění. Eh, vítám vás zde velice srdečně na slyšení na obnovení legislativy o dvojím užití v Evropské unii. Jsem si jist, že eh, toto téma povede k velice smysluplné eh, diskusi. Vzhledem k jeho významu pro Evropskou unii chceme zlepšit koherentnost, transparentnost v tomto sektoru. Konec konců eh, v rámci přeskumu příloh staré legislativy jsme vydali společné prohlášení Rady parlamentu a komise, které eh, potvrdilo tento závazek a Komise 28. září předložila návrh legislativy, kde jde o e, vlastně substantivní změnu oproti té staré legislativě, zejména co se týká kritérií e, dodržování lidských práv, ale také co se týká mechanismů pro kontrolu a harmonizaci kontroly v rámci EU. No a teď, když dovolíte, eh, dámy a pánové, svůj úvod tímto ukončím, abychom měli dost času vyslechnout si experty, což je hlavní součást tohoto slyšení. Abychom se podívali na to, Jaké vstupy eh, máme zejména ze strany akademiků, odborníků? Eh, rozdělili jsme to slyšení na dvě části. Nejprve půjde o reflexi na téma, jaké výzvy, jaké hrozby pro reformu toho systému zboží dvojího užití jsou, zejména v oblasti například sektoru komunikace. A za druhé, pak budeme konkrétně diskutovat o tom, jak můžeme legislativu zefektivnit. V prvním panelu s radostí Vítám Bena Wagnera eh, z Nadace pro vědu a politiku z Německa. Je to německý expert, takže vítejte. Pak je to paní Lucie Krahulcová z Access Now a pan Magnus Nordois z Ericssonu. Eh, jsou to odborníci, kteří eh, přesně mají na starosti sektor kontroly v oblasti komunikací a informací. Eh, každý z nich dostane sedm minut a eh, všichni víte, že budu dbát na to, abyste to taky dodrželi. Jako první má slovo pan Wagner. Prosím. Now it's on? Perfect. Thank you very much and thank you for the... Děkuji, děkuji za pozvání. Jsem Ben Wagner z Německého institutu pro mezinárodní záležitosti a bezpečnost a chtěl bych tady zdůraznit některé záležitosti, které se týkají mého osobního pohledu na věc a co se domníváme, že jsou nejdůležitější prvky eh, v současné reformě režimu dvo- zboží dvojího užití. proč jsme v této situaci. Když se podíváte na tento slide, tak určitě nabedete jasné představy. Navzdory eh, řadě diskuzí o tomto tématu jsme stále v situaci, kdy eh, do technologie sledování se vyvážejí eh, z Evropy evropskými firmami a už to trvá celou řadu let a to bez, navzdory legislativním opatřením. Nebyli jsme schopni omezit šíření těchto technologií prostřednictvím legislativy na kontrolu vývozu a dokonce ani v nedávné dokumentaci, toto je od eh, novinářů, tak eh, i za situace, kdy máme vývozní kontroly, jejich efektivita je značně omezená. Takže ocitáme se v situaci, kdy stávající regulační rámec není dokonalý a kdy tedy přetrvávají obavy. To, co navrhuje Evropská komise pro ty, kteří nejsou s návrhem obeznámeni, vychází eh, z přístupu Human Security, což eh, je systém známý řadě evropských eh, politiků a úředníků a samotný tento přístup není nějak zatím spochybňován na mezinárodní úrovni, naopak se používá v rámci OSN, je to poměrně běžný mm, mechanismus eh, dnes eh, běžně užívaný v mezinárodních vztazích. Nicméně otázka tedy není eh, zda, ale jak a o tom budeme teď diskutovat v následující hodině, když přejdeme od tohoto konceptu Human Security k autonomnímu seznamu EU. My se domníváme, že doposavat jsme měli dobrý mechanismus, který mezinárodně zajišťoval kontrolu, alespoň určitou kontrolu a koordinaci nad vývozem. Jak všichni víte, tak ten seznam není závazný a znamená to, že členské státy EU eh, se rozhodly, eh, že provedou inovace současného režimu a tak Německo a Francie se vypracovaly své vlastní nezávislé eh, legislativní návrhy k současné legislativě o zboží dvojího užití. To znamená, že neexistuje žádný koordinovaný eh, mechanismus a já doufám, že přístup Evropského autonomního seznamu bude možností, jak doplnit eh, ten více eh, úrovňový režim o další úroveň a že se tak vyřeší některé obavy týkající se kontrol vývozu technologií sledování teď konkrétně ke samotnému návrhu Evropské komise. Existují určité obavy týkající se tohoto tématu, zejména otázky due diligence. Jde o to, že firmy budou mít povinnost, eh, pokud budou eh, vědět, že dochází v některých oblastech porušování lidských práv, eh, vyžádat si licenci. A tady je ten problém. Musíme si uvědomit, že Evropská unie se už zavázala, že podniky by měly provádět určitou formu due diligence, takže nejde úplně o novinku, spíše jde o záležitost, kterou většina vývozů stejně v každodenní činnosti mm, ověřuje, to znamená ověřuje si identitu zákazníků a tak dále. Můžeme diskutovat o tom, jak dalece jdou, zda to dělají skutečně důkladně, zda by to mělo být zakotveno v legislativě, ovšem každopádně koncepce due diligence, diligence není pro firmy nic nového. A když eh, půjdeme ještě dál, tak jsou tady ty zpřísněné bezpečnostní eh, kontroly, takzvané catch-all, univerzální kontroly. Tady narážíme na stejnou věc. Pokud firmy pozitivně vědí a zjistí v rámci due diligence, eh, že zboží může být zneužito pro porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva, tak by samozřejmě si měly vyžádat osvědčení, licenci a můžeme opět eh, diskutovat o konkrétním rámci a znění a textu, ale ten princip je jasný. Pokud někdo zjistí, že jeho technologie může být zneužita, tak je samozřejmě jasné, aby, že musí zajistit, eh, aby dodržoval legislativu při vývozu takového zboží. Nemělo by se to týkat eh, některých věcí v oblasti výzkumu, ku příkladu, tam jsou možné určité výjimky, ale jinak si myslím, že ta zásada je všeobecně jasná a platná a že mm, by možná bylo lepší, kdyby eh, ta klauzule catch all byla trochu eh, specifičtější. Vystává tedy otázka, zda vůbec dokážeme implementovat eh, pro všechny tyto oblasti, tyto kontroly a pokud to dokážeme v některých oblastech, proč ne ve všech? Pokud chceme rozšířit působnost současného mechanismu catch-all, tak musíme také Eh, říci, že třeba řešit eh, deficit odpovědnosti. To znamená, že když dáváme větší diskreční pravomoc implementačním orgánům, tak je třeba také zajistit větší míru odpovědnosti eh, v případě, že ta odpovědnost jaksi nebude dostatečná a pokud se někdo odkloní od těch rozhodnutí. A to souvisí tedy nejenom s otázkou odpovědnosti, ale také transparentnosti na druhé straně, protože na evropské úrovni žádáme uh, Ehm, různou míru implementace a transparentnosti v jednotlivých členských státech a je potřeba nastavit jednotná pravidla hry pro celou EU a eh, říct si a jasně vysvětlit, jaká rozhodnutí padla, jaká pravidla jsou nastavena. Rozhodně by neměla panovat situace, kdyby některé firmy nevěděly, jaká pravidla v eh, danou chvíli platí další slide, abyste si uvědomili, že nejde jenom o transparentnost, ale rovněž eh, o otázku a problém šifrování. Pokud mluvíme o tom, co by se mělo chránit, tak je třeba zajistit, abychom nepoškozovali výzkum v oblasti bezpečnosti a také, aby některé technologie, včetně šifrovacích technologií, abychom je mohli používat v digitální komunikaci a to bezpečným způsobem. A další věc, která je důležitá pro poslance v tomto výboru, takže ji připomenu. Evropská unie sehrává důležitou eh, roli při stanování standardů v mezinárodním obchodu. A když někdo protestuje proti mezinárodnímu obchodu, tak možná částečně protestuje proto, že nevěří hodnotám, na nichž je ten obchod založen. A tento návrh je dobrou příležitostí pro Evropskou unii i parlament ukázat, že stojí za hodnotami mezinárodního obchodu a že pokud má docházet k mezinárodnímu obchodu, tak to musí být na základě charty eh, základních práv a mechanismu kontroly zboží dvojího užití. A to si myslím, že pro váš výbor je zvláště důležité. Děkuji. Děkuji, pane Wagnere, a nyní paní Krahulcová. Thank you very much. Um, it's actually Děkuji. Děkuji za slovo. Děkuji za vynikající úvod. Eh, Benovi, který zmínil celou řadu zásadních záležitostí, na které bychom eh, poukázali jako občanská společnost. Já se dnes soustředím ne na to, proč potřebujeme toto nařízení, to už je, myslím, zcela zjevné, ale jakým způsobem ho nastavit tak, aby eh, toto nařízení vyhovovalo také do budoucna a nadále dobře fungovalo Jedna ze tří klíčových věcí, o které se chci zmínit, je to, že potřebujeme posílit posuzování situace lidských práv. Potřebujeme catch-all a zlepšit transparentnost a tím navazuji na harmonizaci, o které hovořil PEN. To jsou tři záležitosti, o kterých se zmíním. Dopady na lidská práva musíme eh, vždy mm, zapracovat eh, do posouzení konkrétní eh, země či zákazníka. Máme k tomu judikatoru Evropského soudního dvora, eh, máme případ Sacharov, eh, jiné rozsudky a vidíme, jakým způsobem bychom měli posuzovat dopad digitálních technologií na náš běžný život a jak vnímat sledování a dohled v rámci právního rámce. Jedna věc, která mě zneklidňuje v celém eh, procesu dialogu s občanskou společností, je to, že často slýchávám, že není potřeba kontrolovat vývoz technologií které běžně v Evropě používáme. To je skutečně zneklidňující. Já pracuji pro globální organizaci a je to právě z globálního hlediska zneklidňující, protože celá řada technologií je tímto způsobem eh, vyvážena a já si myslím, že je třeba se opřít o judikaturu a nasadit opravdu vysoké, eh, vysoké standardy pro eh, signály, které vysíláme. Pokud je o současnou podobu nařízení, není jasné, jakým způsobem bude nastavena míra porušování lidských práv pro odepření licence. Lidé často říkají závažné porušování, extrémní porušování, to, že eh, jsou ta správná kritéria, ale samozřejmě eh, tyto termíny není možné zaměňovat, protože tím vzniká vágní eh, prostředí pro interpretaci. Hlavním vodítkem OSN, pokud jde o podnikání a lidská práva, je velice dobrý text, k němuž bychom měli odkázat. Myslím si, že Evropská unie a členské státy by měly využít tohoto standardu OSN a přijmout ho. Mám tady sebou jednu stránku, která je vám k dispozici a kde jsou uvedeny další zdroje, na něž se můžete obrátit. Kritéria posouzení by měla zvažovat také situaci eh, lidských práv v oblasti, eh, kde působí konečný uživatel a eh, slabiny či absenci právního rámce pro zneužití, který bych ochraňoval před zneužitím. Takže já bych eh, odkázala opět na vodítka eh, OSN, které bychom měli zvážit, protože nejde jenom o otázku bezpečno, hrozby pro bezpečnost a lidská práva, ale také o nastavení právního rámce nebo existenci právního rámce v zemích, v níž budou vyvážené technologie používány, protože velice často fungují takové rámce dobře v EU, ale při vývozu už eh, ty pojistné mechanismy nefungují. Takže jde o to přísně posoudit situaci lidských práv mnohem přísněji než doposavat. Také si přejeme silnější mechanismus catch-all, protože technologie se velice rychle vyvíjejí. A tak eh, mm, nikdy nenastavíme úplně vyčerpávající seznam technologií. Proto si myslíme, že Eh, univerzální mechanismus catch-all je mnohem lepší a do budoucna bude lépe vyhovovat. Problém je ovšem v tom, že eh, catch-all je v tuto chvíli eh, dobrovolný, zaměřuje se na závažné po porušování lidských práv a na to, zda technologie jsou určeny k tomu eh, závažnému porušování lidských práv a ne zda ho pouze usnadňují. Takže je potřeba změnit eh, to dosavadní eh, znění, protože by bylo možné ho zneužít. Celý tento proces je možné zlepšit tím, že budeme lépe konzultovat eh, akademickou obec, eh, občanskou společnost a další zainteresované subjekty. Myslím si, že to by bylo velice dobře, kdybychom zohlednili i práci a názory eh, aktivistů v oblasti lidských práv, Citizen Lab a tak podobně. To jsou organizace, které velice pravidelně informují o zneužívání lidských práv i prostřednictvím vyvážených technologií v třetích zemích. To jsou tedy informace, které jsou někdy eh, málo k dispozici a málo se o nich eh, ví. Kromě toho eh, často slychávám, že bychom se mohli spolehnout na samoregulaci příslušného odvětví. Já jsem proti. Naše zkušenosti ukazují, že takováto ustanovení většinou nezajišťují dostatečnou due diligence. I úřady udělující licence eh, musí fungovat v povinném rámci. Jedna věc, která nás zneklidňuje, je eh, zařazení terorismu do catch-all. Terorismus je definován různě v různých zemích a myslím si, že zařazení terorismu do tohoto nařízení je nešťastné. Byli bychom tedy proto, aby byl z catch-all terorismus úplně odstraněn. A teď ještě rychle, než skončíme, jedna z klíčových věcí, které můžeme udělat eh, v tomto přeskumu, je zařadit transparentnost a určitou harmonizaci a odpovědnost eh, do procesu evropských vývozních kontrol. Jedna z věcí, eh, kdy koalice proti nelegálnímu vývozu se ohrazovala včetně eh, organizací jako Citizen Lab, eh, jsou eh, organizace, které jasně formulují obavy ohledně zboží, které vzory kontrolám je vyváženo. Současné znění hovoří o ročním přeskumu ze strany komise. Kromě tohoto přeskumu si myslím, že by měla být komise průběžně informována, měla by zvát zástupce občanské společnosti, aby informovali uh, o e, zneužívání, což e, prozatím nefunguje. A jedna důležitá věc, e, to je publikování statistiky o transakcích a žádostí o licence. Já vím, že už překračuji řečnickou dobu, takže možná to uzavřu tím, že tady mám jednu stránku, která schrnuje mé zdroje a tu vám dám po schůzi k dispozici. Děkuji a nyní pan Nordeus. Thank you, Christopher. So, thank you. Eh, děkuji, Kristofre. Eh, děkuji, pane Lange, pane předsedo, díky za opětovné pozvání. Naposledy jsem tady byl v roce 2015, eh, rovněž seděl s Benem Wagnerem, takže opět velice zajímavá debata. Já jsem místo předseda Digital Trade Policy Group a viceprezident v Ericssonu pro korporátní politiku. Takže my zastupujeme celou řadu společností ICT, takže obsahujeme lidi od občanské společnosti až po velký průmysl. Náš názor je takový, že toto nařízení připraví pro, pro, prostor pro exportní kontroly pro příštích deset let, takže je důležité to udělat správně. Je to velice komplexní regulační oblast, detailní technické specifikace, interakce s národní bezpečnostní zahraniční politikou. Takže je to v podstatě nemožné pokrýt všechny eh, ty aspekty za těch sedm minut, takže já se pokusím o co nejlepší přehled eh, z naší strany. Prvotní perspektiva je taková, já jsem zde zastupoval průmysl eh, během uzavírání ITA, tedy Information Technology Agreement v loňském roce, což je jedna z největších dohod. 80 zemí redukovalo cla na informační technologii, protože to přináší růst a pracovní místa. A těch 80 zemí se rozhodlo zrušit cla na produkty ICT kvůli tomu pozitivnímu faktoru eh, jejich obchodování. To znamená, bylo to ku prospěchu digitálního průmyslu EU. Dnes hovoříme o stejné kategorii produktu, ale z druhé strany, což je velice zajímavé. Ale hovoříme o jejich kontrole a restrikcích. Měli bychom si však připomenout, jak zásadní roli digitální technologie při zavádění těchto nových kontrol hraje, protože explicitně cílíme na úplně ten samý sektor. Takže je potřeba apelovat na všechny, aby vyvážili ty kontroly, aby nerušili činnost tohoto sektoru, protože všechno bude dříve či později eh, propojeno v rámci internetu věcí. Zažíváme skutečně zásadní fundamentální změny, eh, produkty zásadní pro jakoukoliv zemi, by neměly být zakazovány jinde, pokud nemáme skutečně legitimní důvod. Eh, takové důvody samozřejmě jsou. Žádná země světa si nemůže eh, dovolit přílišnou kontrolu, zejména prostřednictvím vágních nebo subjektivních požadavků. Což eh, je něco, za co typicky kritizujeme americké legislátory. Předpokládáme, že průmysl totiž zaujímá daleko obezřetnostnější přístup, než jak vyžaduje regulace. Aby technologický vývoj mohl pokračovat, musíme zajistit, že exportéři budou mít právní jistotu, budou mít jasné definice, na tom se všichni shodneme, to jsme tady slyšeli v těch prezentacích. A slyšeli jsme také během té debaty v, v rámci celého toho roku, že nedostatek jasnosti a právní jistoty je jeden z největších problémů, kterému průmysl a další e, zúčastněné strany čelí. Než se dostanu k té otázce potřeby jasných definicí, rád bych hm, poděkoval komisi za to, že hm, si uvědomila kritickou roli šifrování pro technologický rozvoj. Šifrování hm, se změnilo z těch nejvíce chráněných eh, eh, tajemství na něco, co je dostupné všemu. Eh, a bych citoval Marie Scháke, jednu z europoslankyni, je potřeba se ptát, zda takovéto produkty mají ještě svůj prostor na těch restriktivních eh, seznamech. Já bych řekl, že ne, což uznává komise v těch svých všeobecných autorizacích pro šifrování. Sníží to administrativní zátěž pro náš sektor a budeme na stejné úrovni jako naši partneři. Další způsob, jak posilovat Inovace je umožnit transfer technologií a softwaru v rámci jednotlivých holdingových skupin prostřednictvím všeobecné autorizace, čehož si velice vážím, ale abych se vrátil k jasným definicím, moje původní obava je do určité míry potvrzena studií dopadu komise, kde se říká, že navrhované kontroly představují riziko narušení hospodářské soutěže na globální úrovni. To jsou věci, e, tyto, tyto produkty se obchodují na globální úrovni a tím pádem by se měly také na globální úrovni řídit. Takže aby to bylo účinné, abychom se vyšli, vyhli narušení hospodářské soutěže, tento program pro exportní kontroly EU by měl být do značné míry stále založen na um, již existujících kontrolních programech, které máme. A proto e, tedy ta nová pravidla pro zboží dvojího užití, například článek 2, představují nový prvek pro stávající systém kontroly zboží dvojího užití. Jak e, pokud víme, žádná další exportní komunita nebo žádná další třetí země ne, ne, neimplementovala nic podobného. Nedávno jsem se setkal s generálním tajemníkem Japonska pro exportní kontroly a on pišně řekl, že Japonsko teď eh, se bude harmonizovat eh, s kontrolním seznamem EU, což bude ku prospěchu eh, průmyslu, který z toho bude požívat Ehm, výhody. A e, co se tedy stane, pokud systém EU už nebude vnímán jako model pro zbytek světa? Příklad máme ze Singapuru. Singapur musel přestat s aplikací seznamu zboží dvojího užití EU, protože už nesplňoval jejich požadavky. My musíme apelovat na EU, aby byla i nadále lídrem na světě při e, exportních kontrolách. Respektování lidských práv a bezpečnosti je vždy na prvním místě pro všechny naše členy, kteří jednají mnoha různými způsoby, například tím, že zavádějí programy due diligence a řídí se řídícími principy eh, OSN pro lidská práva, což jsme zahrnuli také do našich pokynů pro korporátní kulturu a etiku. Pokud se má eh, regulace zboží dvojího užití rozšířit na více kategorií zboží, je pro nás zásadní, abychom věděli, na koho se cílí a na koho ne. V tomto ohledu je potřeba skutečně cílený postup tím, že EU eh, vydá seznam vyloučených entit nebo eh, konečných uživatelů, což je přesně ten, eh, ta, ta reakce, které máme například od Evropské unie producentů polovodičů, kteří vypracovávali několik scénářů co do praktických implikací aplikace tohoto návrhu. Takže Digitální Evropa potřebuje eh, digitální, digitální akce, eh, přičemž tedy ty přirozené nástroje pro řešení těchto otázek zůstávají stejné. Položky pro dvojí použití by eh, měly být identifikovatelné svými technickými charakteristikami a poto, pokud pro ně máme zavést nějaká omezení, musí to být založeno na technických požadavcích, aby exportér Eh, který možná nemá praktické způsoby, jak ověřit dvojí použití toho zboží, aby to mohl nějak udělat. Vidím, že už mi došel čas. Eh, tak už budu končit. Je potřeba, abychom stále eh, pracovali v souladu s ostatními podobnými režimy. Víme, že digitální jednotný trh a digitalizace trhu je způsob, jak prosazovat růst, a proto musíme být i velice opatrní při rozšiřování definice zboží dvojího užití nebo mechanismu catch-all a co je nejdůležitější, definice a všechna ustanovení musí představovat větší právní jistotu, například kybersledování, due diligence, přenos osobních údajů a tak dále. To všechno je potřeba vyjasnit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. A teď poprosím europoslance o otázky, protože teď na nás není, abychom tady dělali projevy, ale abychom se ptali našich expertů. Takže možná byste mohli říct, i koho se na to ptáte, na tu otázku. Jako první má slovo spravodaj a stínový spravodajové, eh, tedy mají-li otázky. Spravodaj je pan Buchner. Máte otázky? Prosím, máte slovo, buďte věcný a stručný. Děkuji mnohokrát. Moje první otázka směřuje k panu Wagnerovi. Jak to lze uskutečnit? Vy hovoříte o klauzuli catch-all, o doložce catch-all, ale jak eh, s tím souvisí bezpečnost plánování podniků? O tom přece se vedou stále diskuse. Druhá otázka na paní Krahulcovou. Jakým způsobem chcete zapojit nevládní organizace formálním způsobem. Že mají do toho také co mluvit je naprosto jasné, ale mně není tak zcela jasné, jakým způsobem eh, to formalizovat. A konečně eh, Otázka na posledního řečníka. Mně je poměrně nejasné, vy žádáte přesnější redefinici pro lidská práva, pro due diligence a tak dále, to je jasné, to je třeba upřesnit, ale vy to také požadujete i pro vy vyžadujete přesnější definici zboží a to je tedy podle mě problém, protože technika se velice rychle, nesmírně rychle rozvíjí. Možná, že v určitém rámci by šlo hovořit o kategoriích, ale i to pokulhává, protože rozvoj eh, přeskakuje kategorie, vznikají stále nové. Co tady chcete tedy přesně mít? Děkuji mnohokrát, Kristof Jirne za EPP. Děkuji mnohokrát, tři velice krátké otázky, jedna na každého panelistu. Za prvé, due diligence. Já jsem byl velice zapojen do legislativy Eh, eh, zejména těch dvou eh, posledních legislativních návrhů a každý stále opakuje, že je jas, že nezbytné vnést větší jasnost definice due diligence. A hm, taky se hovořilo o definici porušování lidských práv. A najednou slyším, že bychom možná měli hovořit o Eh, nějaké definici, která by usnadňovala definici porušování lidských práv. Můžete mi dát tři příklady eh, produktu dvojího užití, která by nemohla eh, podnítit porušování lidských práv? A já mám velké pochopení pro slabou definici terorismu, protože každý se na to dívá jinak. Uh, Co se týče usnadňování eh, nebo zlehčování definice porušování lidských práv, a teď možná otázka na pana Wagnera by byla když se podíváme na záležitosti kybernetiky a porušení, Když jsem se podíval na studii dopadu ze strany Evropské komise, tady se jedná spíše o otázky dohledu. Pak tady hovoříme také eh, o rychlém rozvoji technologie, ale mělo by to být aplikováno zřejmě na všechno. Čili má otázka, Mohl byste prosím pěkně vysvětlit, proč by mělo být nezbytné jít nad rámec kyber dohledu? A teď hovoříme o samostatném seznamu, ale víme, že některé země jdou nad rámec existující evropské legislativy jaký byl dopad, jak vypadá praxe, eh, zejména v těch zemích, které šly na drámec té evropské legislativy. A mělo to nějaký dopad? Děkuji. A není Bernd Lange za SAD. Takže klíčový element, pane Wagnere. Moje otázka zní, proč nemáme transparentnost u zboží, eh, vývozu zboží dvojího užití. Máme vývoz zboží, máme seznam kategorií, máme záležitost s licencemi a tak dále. Co je možným důvodem pro to, že nemáme žádné konkrétní informace týkající se dvojího užití. Za Alde Marike Šalke. Děkuji vám, děkuji všem řečníkům za to, že přišli do parlamentu. Po šesti letech trvání parlamentu na to, abychom diskutovali o těchto otázkách, je důležité hovořit o statutu quo ale když se podíváme o tématu, eh, o kterém diskutuje, ti hovoří právě o zneužívání zboží dvojoužití a eh, osobách, které tím potom trpí a jsou vězněni systém, který eh, v Evropě eh, způsobuje, že toto zboží je stále levnější. Ano, licence by měly být požadovány v případě, že tady jsou legitimní obavy, ale jak je to v případě jaksi nejasných obav? Jedna věc je jasná. Co se týče definice jaké, co to je vlastně tedy porušování lidských práv přesně, jakým způsobem by to měla legislativa zapracovat a měl by se tady také zpracovat, jakým způsobem ta definice terorismu. Slyšela jsem komentáře o to, že obavy teroristické by se neměly zahrnout, ale jsou tady jiné možnosti, jak zapracovat bezpečnostní obavy, protože tady se hovoří o bezpečí jednotlivce, ale je třeba také eh, zabezpečit eh, širší oblasti daleko větší skupiny, které mohou mít velký dopad. Je tady nějaká představitelná alternativní definice, pakliže tedy to nemohou být obavy z terorismu? Druhá záležitost se týká, na jaké úrovni já jsem slyšela velice jasně o Digital Europe, že bychom měli mít globální standardy, globální normy, no to by bylo báječné, ale nežijeme v ideálním světě, takže si myslím nám všem je jasné, že eh, kdybychom se dívali na globální průměr, to je tedy rozhodně něco, co my nechceme v parlamentu. Musíme usilovat o vyšší standardy, abychom prokázali vedoucí pozici Evropy v této oblasti. Specificky otázka výzkumníků kteří by neměli být implikováni do tohoto nařízení, protože když dochází k hackingu s legitimním, jak si s určitým eh, odůvodněním, že chtějí zkoumat dopad eh, užívání, eh, jak to vypadá s výjimkami. Některé eh, společnosti v digitální Evropě, když výzkumníci eh, E, za účelem dosažení lepší kyberbezpečnosti e, působí v této oblasti, jak s tím naložit. Potom mám velké obavy týkající se definic, e, které jsou příliš slabé, například v oblasti softwaru proti hackingu či mm, dohledového softwaru jakým způsobem postupovat při exfiltraci údajů, Čili my nebráníme techniku, která by mohla vstoupit prostě do laptopů, telefonů, počítačů lidí, ale neměli bychom začínat identifikovat to, eh, když se vybírá nelegitimním způsobem informace z těchto zařízení. V zásadě tedy byla by exfiltrace lepší definice? Specifická otázka na Digital Europe. Kolik lidí pracuje v kontrole vývozu? Když se podíváme na vaše členy. A poslední otázka. Jaká je nejhorší sankce, když nějaká společnost, která má sídlo v EU, vyváží nelegitimní zboží, pakliže eh, například vyváží proti eh, a porušuje tím stávající evropské předpisy. Prosím, eh, Gue. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda dodala otázku, v souvislosti s tím, co řekl pan Wagner. Řekl, že lidé, kteří demonstrují za volný obchod, vlastně toto skutečně nepodporují. Možná, že jsem přesně nepochopila, co říkal, ale jaké jsou hodnoty za volným obchodem, že tito lidé ne podporuj. Já sama jsem organizovala mnoho demonstrací a nikdy jsem nepotkala někoho, kdo by demonstroval proti ochraně lidských práv, proti transparentnosti. Jsou vaše hodnoty správné, odrážejí skutečně představy lidí, paní Begy za EFDD. Eh, mm, Děkuji, pane předsedo otázky se týkají v první řadě praxi v podnicích, v průmyslovém odvětví. A možná, že se to tedy řídí na Digital Europe, ale i jiní experti se k tomu mohou vyjádřit. Já bych velice ráda věděla, zda je možné dát odpověď na otázku, co je nezbytné, když se podá v členském státu žádost o vývozní povolení, respektive co bude nezbytné vyřídit, pakliže by nové nařízení vstoupilo v platnost. Další otázka se týká statistik o dodatečných výdajích, pakliže toto nové nařízení komise bude implementováno, zejména co to bude znamenat ve výdajích pro informatiku, ne v absolutních číslech, ale jaké náklady tím vzniknou pro jednotlivé organizace? Kromě toho bych se od vás ráda dozvěděla, zda je správné mít rovnováhu v podnicích, eh, které dbají na kontrolu u zboží, které, možná na zák- které probíhají na základě aktů v přenesené pravomoci, a nebo dodatečnou rovno, bude tedy eh, dostatečná rovnováha v rámci nového nařízení, bude tady ještě také prostor pro snížení správních nákladů pro podniky. Děkuji mnohokrát, nejdřív pan Wagner. Thank you for an impossible... Děkuji, to bude výzva, ale vynasnažím se. Takže opravdu stručně. Myslím, že nemohu úplně přímo odpovědět eh, na to, co říkala paní Begin, ale k tomu, co se ptala paní Miner. Já jsem se snažil říci, že lidé, kteří vycházejí do ulic a protestují proti EU a jejich představě politiky, obchodu, protestují, protože mají pocit, že obchod není pro ně, nic jim nepřináší a tak bych eh, doufal, že když proběhne ta reforma tohoto režimu dvojího užití, tak eh, že se lépe začnou prosazovat eh, hodnoty, na kterých stojí obchodní politika a lidé budou mít pocit, že se tak obhajují hodnoty, které i oni sdílejí. Já nějak jsem nad tím nechtěl říci, že se přestane demonstrovat nebo tady bude před parlamentem méně demonstrací, to určitě ne, ale je třeba si uvědomit, že lidé mají vždy a budou mít právo na, na protest. To bylo jenom komentář k tomu eh, textu přeskumu. K tomu, co říkala paní Šáke a k vývozu konkrétního zařízení. Nevím, jestli její návrh by byl zlepšením současného eh, systému a nakolik je důležitá ta kontrola vyvážených eh, zařízení. Myslím si, že tam představa, že eh, ztratíme kontrolu nad konkrétním zařízením. To možná může vypadat eh, na individuální úrovni jako drobný problém, ale na eh, vyšší úrovni to může být poměrně značný problém. Takže to stojí za to určitě prověřit. Pokud jde o ochranu výzkumníků, tak jejich ochranu je určitě eh, potřeba zajistit například formou výjimek, aby mohli pokračovat ve výzkumu, například na ochranu internetu. Evropská unie musí nastavovat standardy, to je další věc, kterou chci říci, to je zcela jasné. Také si myslím, eh, v návaznosti na eh, připomínky ideálního světa, že i členské státy jdou často nad rámec stávajících pravidel a snaží se nastavovat rovnější pravidla hry a přísnější pravidla. K otázce pana Langeho, proč v tuto chvíli neexistuje v této oblasti transparentnost. Často se na to poukazovalo, že firmy nejsou eh, ochotné ukazovat své obchodní dohody, ale když se zeptáte přímo úřadu, tak vám jako jednotlivci údaje poskytnou, ale systematicky je nedávají transparentně na, na internet. Takže ty údaje tu jsou, jsou v podstatě přístupné, jenom je to obtížné. A k tomu, co říkal pan um, Buchner, tak velice, velice rychle. Očekávání, že Zda catch-all může fungovat nebo ne, je třeba si říci, že už dnes vlastně catch-all implementujeme a můžeme diskutovat o tom, zda to je dostatečně transparentní, přesně nastavené nebo ne. Ale o co teď jde, je vlastně, že catch-all ještě více rozšíříme a zajistíme, eh, že je tady soulad mezi tím, co se píše ve zprávě CSR, mezi tím, co daná vyvážející firma sděluje úřadu, který vydává licenci. Takže údaje v jedné zprávě CSR musí být eh, porovnatelné eh, s údaji, které má k dispozici úřad vydávající licenci. Já jsem se chtěl zeptat, zda Kečol půjde nad rámec technologií pro sledování kyberprostoru, protože já chápu, že technologie se neustále vyvíjí. Mám na to ještě reagovat? Dobře, tak já se omlouvám, skutečně jsem se jenom snažil eh, přidržet se těch eh, tří minut. To je rozumná otázka, ale velice těžce na ní ad hoc v tomto kontextu odpovědět, když se ptáte, zda jsou tady nějaké oblasti, kromě kyber eh, eh, dohledových technologií, tak eh, myslím si, že a ano, mm, jsou takové oblasti, ale nemám rozhodně v tuto chvíli seznam, který bych vám mohl nabídnout. Musel bych se to více promyslet. Děkuji. Nyní Lucie, prosím. Děkuji. Také to zkusím zvládnout za tři minuty. Děkuji panu Buchnerovi na otázku, jakým způsobem zapojit formálně občanskou společnost. Jedna z klíčových věcí, které jsem zmínila, znovu to zopakuji, je otázka ročních for, kdy komise by musela zohledňovat informace podávané občanskou společností. To si myslím, že je opravdu nejdůležitější, aby existoval nějaký kanál, nějaký formát eh, pro vzájemné informování. Kdyby existoval takovýto formální kanál, bylo by to dobré, eh, plus kdyby komise naše návrhy zapracovávala do své výroční zprávy. To by znamenalo, že se vlastně vstup občanské společnosti formálně zapracuje do materiálu Evropské komise a občanská společnost tak dostane svůj hlas. Panu Fjellnerovi chci říci děkuji, eh, byly to těžké otázky, ale je velice důležité je klást. Eh, Pokud jde o produkty v IKT, které ne, usnadňují porušování lidských práv. Možná eh, šifrování to určitě nepomáhá porušování lidských práv, eh, ale o to tady nejde. Technologie dvojího užití jsou problémem právě proto, že umožňují to dvojí užití. Jsou legitimně použitelné pro celou řadu eh, účelů v oblasti softwaru, hardwaru a tak dále, ale mm, problém je v tom, že tyto technologie mohou umožňovat eh, odposlechy nebo eh, uchovávat eh, rozsáhlé množství údajů po dlouhou dobu a tak dále. Tyto technologie jsou často prodávány zcela zjevně se záměrem poškozovat lidská práva, ale jsou tady technologie, které nejsou s tímto záměrem prodávány, přesto jsou nakonec takto užívány. Takže pokud eh, chcete, můžeme potom ještě bilaterálně se to probrat podrobněji. Pokud jde o terorismus, tak jsem přesně nepochopila podstatu vaší otázky. Možná, kdybyste se jí mohli ještě eh, eh, se k ní vrátit a trochu ji přeformulovat. K otázce paní Šáke Děkuji. Já si myslím, že bylo dosaženo koncenzu, že pro bezpečnostní výzkum a penetrační testování že by měly existovat eh, výjimky a my jsme ochotni eh, to nějakým účinným způsobem eh, naformulovat, abychom samozřejmě neparalizovali výzkum. Důležité je, aby to fungovalo v terénu, abychom tak ochránili zranitelné skupiny. To je i pro nás důležité. A poslední věc, nebylo to přímo na mě, paní Benin se ptala, na rovnováhu mezi firmami a potřebou státu regulovat. To je velice důležitá věc, kde bychom měli možná vyvinout větší tlak, klást důraz na seberegulaci, i když to není explicitně v současném nařízení řečeno. Ale eh, orgány eh, vydávající licence se s tím vlastně také potýkají a státy musí říci, kdy současný rámec nefunguje, kdy nejsou dodržována eh, pravidla pro vývoz. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Magnus. Já asi budu potřebovat, aby mi kdo pomohl s tím zapnutím mikrofonu. Teď už tady k těm otázkám. Eh, k tomu, co říkal pan Buchnor, jakým způsobem zachytit pohyblivý cíl, to je skutečně velice obtížné sledovat eh, ten eh, technologický vývoj, který jde tak rychlým tempem, ale současná koncepce catch-all je opravdu dosti limitovaná, takže my usilujeme o to, abychom opravdu zachytili i ty technologie, které mohou vypadat, že jsou čistě pro občanské užití. Je potřeba projít eh, všechny ty tisícovky eh, produktů, pokud eh, je chceme mít v systémech, tak proto potřebujeme do systému zadat jejich jasné specifikace. Což znamená, že bychom museli přeskoumat manuálně celou řadu zboží a produktů, což v praxi reálné není, ale vyvstává v souladu s tím legitimní obava že byť je to pro dobrou věc, tak nejsme schopni se s tím vypořádat. Takže to k první otázce, k tomu, co se ptal pan Fielner. Které tři výrobky eh, neumožňují porušování lidských práv? Vy jste říkala šifrování. Já myslím, že i toto umožňuje. Je to možné. V podstatě všechno může napomáhat jak terorismu, tak poškozování lidských práv, takže to je třeba, aby bylo jasně eh, ošetřeno v legislativě, abychom eh, s tím mohli jít proti eh, průmyslu a firmám. A zda žádat nové kontroly na úrovni firm. Ono je trochu ironii, že my jsme hlavně bojovali proti softwaru, který umožňuje narušování soukromí abychom sami sebe ochránili a to jenom naznačuje, jaké problémy vlastně máme se samotným eh, průmyslem a firmami. Velice snadno se věc může zvrátit a ukáže se, že tyto technologie nakonec budeme potřebovat i my sami pro svou ochranu. Paní Šake, vy jste se ptala, zda um, nejdeme naopak cestou od zhora eh, dolů. Uh, a situace se nezhoršuje. Já si opravdu myslím, že eh, ten současný návrh je jediným správným nástrojem, jak zabránit zneužívání lidských práv, ale je možné dále eh, zlepšit eh, vývozní kontroly, nastavit vyšší standardy pro globální rámec, zaměřit se na ty nejhorší země, zmínit se o, o o tom, co, o čem hovoří vasenárské ujednání. My eh, zaměstnáváme 150 lidí v oblasti vývozních kontrol a co se stane, když nedostaneme licenci? ty jsou poměrně, eh, jsou tady potom pokuty, ty jsou poměrně nízké v EU, zatímco v Americe je to třeba 1,5 miliardy dolarů. Pro nás je tady nejhorší, že zkrátka žádnou další licenci už následně nedostaneme, pokud se nebudeme dobře hm, chovat, což je z komerčního hlediska asi to nejhorší a to nás samo o sobě nutí k dodržování pravidel. Tomu, co říkala paní Pekin, Eh, jak dlouho nám čeká, než dostaneme licenci. Je to mezi 14 a 60 dny, protože se eh, těžko někdy posuzuje možné porušování lidských práv, trvá to poměrně dlouho a kromě toho eh, v úřadech často chybějí odborníci na posouzení takové záležitosti. My máme 150 odborníků, kteří to řeší jenom v naší firmě. I Digital Europe zaměstnává řadu odborníků, zatímco Eh, úřady eh, tolika nedisponují. Například v Estonsku vím, že to bylo pět eh, lidí. Takže určitě to není jednoduchá věc a je potřeba tu situaci řešit realisticky. Děkuji. Děkuji. Ještě Lucie se chce vyjádřit. Ano, já jenom mm, nesmírně stručně Nechtěla jsem, aby to vyznělo, že šifrování může nebo není možné zneužít, ale uh, já chápu, že jako bezpečnostní nástroj brání eh, eh, do určité míry určitým postupům, ale Firewall například a antivirový program je samozřejmě eh, legální program, ale může bránit například vyšetřování ze strany státních úřadů, takže zkrátka vždy se dá ta věc obrátit a já nesouhlasím tady s kolegou Nordeusem. Já bych se chtěla zeptat, eh, kolik lidí tedy, vy jste říkal, kolik lidí máte v oblasti vývozních kontrol. Já jsem myslela, že to budou tisícovky lidí. Ano, ono jde o to, abychom si ta naše místa obhájili. Pan předseda. Teď jsme mluvili o výzvách, hrozbách a teď se podíváme v druhé části panelové diskuze na zefektivnění současného systému. Naším prvním odborníkem je eh, zástupce Federálního úřadu pro ekonomické záležitosti a kontrolu vývozu, pan Pič. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení eh, poslanci, poslankyně, vážený panele. Děkuji vám za pozvání. Dovolte mi dvě poznámky na úvod. BAFA je hlavní schvalovací úřad v Německu v oblasti dvojího užití. V roce 2016 jsme provedli autorizaci více než 10 tisíc produktů. A pokud se podíváme i na související licence, tak se dostaneme na zhruba polovinu veškerého vývozu z Německa, který, eh, z Evropské unie, který prochází přes náš stůl. Takže eh, jsme skutečně tou eh, organizací, která je tímto dotčena. A druhá poznámka. Pro takový úřad, jako je ten náš, rozhodující, aby evropská legislativa, to už tady zaznělo opakovaně, byla co nejjasnější. Konec konců i pan Buchner 18.2 použil slova jistota plánování. A buďte si jistí, že jakékoliv porušování eh, této legislativy se musíme ptát, eh, zda eh, daný podnik měl znalosti o tom, že porušení těchto předpisů vede k porušování lidských práv. Konec konců je to také otázka národní právní jistoty. Teď tedy k samotné otázce, tedy zboží, které má vliv na lidská práva. Eh, tady se hovoří o jakémsi kontrolovaném seznamu EU zboží dvojího užití z praxe. Zde vidíme eh, zavádění eh, seznamu s tím ohledem na lidská práva jako pozitivní věc. Ten seznam by se měl však omezit na sledovací technologii, nesmí dojít k duplicitě nějakých režimů, například režimu pro zbraně nebo zbrojní technologie, musí zde být jasně omezen mandát. E, pokud tyto režimy na mezinárodní úrovni nebudou aplikovány, a pokud EU neschválí tuto legislativu teprve potom, je možné vyjmenovávat konkrétní zboží v příloze 1b. Již existuje určitá práce v té pracovní skupině pro zboží dvojího užití, která se baví o vytvoření takovéhoto seznámu v Německu od roku 2015. Máme eh, od, eh, eh, od roku 2015 už takovýto seznam, který jde nad rámec zbraní. Pro takovéto seznamy jsou, vsa, jsou však zásadní konkrétní parametry, to znamená, musíme mít kritéria, kdy nějaké zboží může začít spadat do nějakého seznamu, nebo naopak, kdy tam spadat nemůže. Je to ten slavný článek 16 odstavec 2. Podle nás tady se jasně nestanovuje žádné jaksi vymezení a um, okolnosti vytváření takovýchto seznamů nejsou dost jasné. Je potřeba mít jasnou přílohu 1b, kde budou vyjmenována vyjmenovány druhy zboží, které mohou vést k porušování lidských práv, ale také musíme mít jasně definováno, kdy se nějaké zboží na ten seznam dostane. Kromě toho, jak tady eh, hovořili mý předřečníci o tom catch-all pro lidská práva, já bych rád řekl, že aktuální návrhy jsou příliš nepřesné. Eh, z praxe vidíme, že nejsou vyjasněny zásadní otázky, například jaká je kauzalita Eh, mezi vývozem a eh, porušováním lidských práv, kdy je to vážné porušení lidských práv, kdy to je nevážné porušení lidských práv a jak se to vůbec celé hodnotí. Z našeho pohledu podíváme-li se na praxi z hlediska tedy mezinárodních nebo národních orgánů i není jasné, kdo o tom rozhoduje a jakým způsobem se ta data vůbec zpřístupňují. Podle nás to povede k celé záplavě nejasností a záplavě žádostí o vyřízení vlastně nejasných požadavků a to úřad, jako je ten náš, nemůže zkrátka řešit. Podle mě zde také neproběhla dostatečná konzultace s ostatními členskými státy podle článku 4. Podle mě to nepřináší příliš mnoho dostatečné bezpečnosti. My se musíme přizpůsobit podle článku 8, respektive článku 13. To je podle nás přiměřenější. Zde máme i možnost jednat v jednotlivých případech velice rychle a flexibilně. Na závěr bych rád řekl, že to, co je v článku 4 odstavec 2, to znamená due diligence pro průmysl, um, považujeme za až příliš daleko jdoucí. Eh, podle nás je aktuální úprava dostačující, to znamená, že bychom měli nějakou doložku catch-all. Eh, pokud bychom to chtěli změnit, museli bychom zde zavést úplně jinou kondicionalitu. Eh, za třetí, catch-all pro terorismus. I zde máme stejné pochybnosti jako u té otázky lidských práv. Zejména si myslíme, že co se týká těch eh, dodávek eh, vůči osobám nebo subjektům, které byly uvedeny na seznam terorismu, eh, tak tady je zkrátka rozhodující, že ta daná osoba nebo ten daný subjekt je označen jako teroriz, terorista nebo teroristická, teroristická organizace. A poté i v oblasti dodatečné podpory pro legislativu podle nás eh, článek 4 body D a E, to znamená catch all pro terorismus a porušování lidských práv považujeme za až příliš obsáhlé. Eh, podle mě, pokud můžeme kontrolovat, co jde přes hranice, tak to můžeme udělat už při exportu, ale při zprostředkování nebo pouze tranzitu vlastně neznáme konečného adresáta. Co se týká otázky eh, otázky podpory zde vidím určité pozitivní aspekty v návrhu komise, musíme si však ještě vyjasnit, co to znamená to uvolnění produktů do veřejné domény. To je eh, bezpodmínečně nutné, rovněž to figuruje v tom mezinárodní režimu. Já si myslím, že eh, celá ta tématika další podpory, eh, abychom dostali technologického vývoje, si zaslouží nějaký update nebo upgrade Eh, například co se týká eh, již vytvořených produktů třeba v rámci německého legálního prostředí, eh, aby to tedy podléhalo řádnému schvalovacímu procesu. Tedy tady to vidíme pozitivně, ale je to potřeba ještě přeskoumat. A pak se dostávám ke svému poslednímu bodu, to se týká k těch pozičních dokumentů 5 a 6 zde je potřeba ještě hodně diskutovat u administrativních pravidel, jako je třeba otázka trvání schvalování, schvalovacího procesu, nebo kdy je možné něco schvalovat globálně, za jakých podmínek a tak. Podle nás je otázka ICP eh, vhodná nejen pro globální schvalování, ale to musíme ještě detailněji probrat. Co se týká obchodu uvnitř EU, zde vidíme eh, možnost zavedení nějaké takovéto směrnice jako ne bezpodmínečně přínosné. Samozřejmě, pokud máte nějaké další body, mohu vám odpovědět individuálně. Zatím vám děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane Píči. A teď dávám slovo paní Adéle Diakono, ředitelce Corporate Export Controls Philips. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Já tady reprezentuji nizozemskou společnost Corporate Export Control Philips. The industry supports modernization and the innovation in the EU dual. Takže jde o současný přeskum regulačního rámce. Je zjevné, že je potřeba, abychom byli schopni eh, se vypořádat eh, s riziky, hrozbami a zlepšovat tak eh, životy lidí po celém světě. Právě proto obchodujeme nejenom pro zisk, ale pro zlepšení života lidí. Inovace sebou nesou i těžké břímě odpovědnosti pro regulační orgány, takže je potřeba zajistit, aby existovala právní jistota, aby existoval jasně sformulovaný text, který bude vylučovat eh, nežádoucí důsledky. Hlavní obavou, kterou v tuto chvíli máme jako firma, je otázka právní jistoty a konkurenční výhody tímto konkrétním návrhem mm, si myslíme, že je ohroženo obé. Já bych udělala další krok upředu a řekla bych, že pokud eh, se nám to nepodaří napravit pro příštích deset let, tak eh, nejenom, že nedosáhneme bezpečnostních cílů, ale ohrozíme i eh, evropské podniky, které budou muset buď to zavřít podnikání, anebo z Evropy odejít, pokud toto nebude nastaveno správně. Teď zmíním dvě kritéria, která jsou důležitá pro úspěšné řešení. Je to tedy přijetí ehm, režimu dvojího užití, který bude vyhovovat eh, i do budoucna, ale musíme mít na paměti článek 3 smlouvy o EU. To znamená, že chceme přispívat k míru bezpečnosti a také k k hospodářské, řádné hospodářské soutěži a samozřejmě i k dodržování lidských práv. A nastavení správné rovnováhy v této oblasti je klíčové pro úspěch. Současný návrh je tedy z hlediska mm, firem hodnocen dosti skepticky, protože může mít nežádoucí důsledky. Vezměme si právo na soukromí, právo na zdraví například a to, že současný návrh eh, může skončit tak, eh, že se nám nepodaří těchto práv eh, dosáhnout a to proto, že některé technologie mají tu možnost dvojího užití a my nesprávně nastavíme ochranu těchto technologií u těchto technologií. To znamená, obavy průmyslu jsou dosti vysoké a riziko zařazení terorismu lidských práv eh, eh, si myslíme, že by mělo být regulováno jiným způsobem. Vývozní eh, kontroly znamenají, že se toto téma stává nyní politickým nástrojem. My chápeme, že věc má určitou politickou dimenzi, ale vždy bude obtížné implementovat eh, takovýto politický nástroj. Chtěla bych tedy ke zvážení nabídnout čtyři záležitosti. Měli bychom se, myslím, soustředit eh, na kontrolní mechanismus, který bude vyhovovat eh, podnikatelům i regulátorům, abychom zajistili, že kontroly jsou proveditelné a dosahují skutečně toho cíle, kterého chceme dosáhnout. Eh, musíme také nastavit jasnou a akceptovanou definici, akceptovatelnou pro všechny eh, subjekty, definici porušení lidských práv, protože to, co je považováno za porušení lidských práv v jednom členském státě, nemusí být považováno za to tež v jiném členském státě státě. A já se ptám, zda v tuto chvíli existuje takováto zveřejnitelná, zveřejnitelný seznam území a zemí, které spadají do některé z těch eh, kategorií v novém návrhu, například eh, senzitivní země, nesenzitivní země, represivní režimy, konfliktní oblasti a tak dále to jsou už věci dosti politické povahy a jsou eh, jasné definice procesu due diligence. Ano, máme eh, k dispozici různé modely due diligence, které používáme a bereme velice vážně, ale často jsou to modely subjektivní a vývozní kontroly vyžadují, abychom byli maximálně objektivní a to i v, na, v novém návrhu o catch-all. A poslední, existuje jasná definice technických parametrů technologií, které se snažíme kontrolovat, jak jsme teď tady slyšeli od Business Europe a Ericssonu, 1,8 milionů různých druhých, druhů výrobků, které se snažíme klasifikovat podle technických parametrů na základě konečného užití. To je úkol skutečně nesmírně zajímavý pro řadu odborníků v této oblasti. Takže tu výzvu, kterou já tady vidím a kterou asi vidí i regulátoři, je, že pokud tyto eh, otázky nedokážeme vyřešit eh, a řádně je ehm, eh, ošetřit v legislativním návrhu, tak bychom se měli ptát, zda takový návrh může být opravdu úspěšný a zda bychom pokud odpověď je ne, neměli jít jinou cestou, protože vágní pravidla skutečně uh, Eh, žádného do budoucna vyhovujícího systému nedocílí. Druhé kritérium pro úspěch eh, je nikoliv jednostranný seznam eh, výrobků ze strany EU. Jednostranný seznam, kde bychom měli opravdu být velice opatrní, protože odklonit se od jednostranného režimu bude znamenat, že vytvoříme právní nejistotu a povede to také k velké frustraci a výsledkem podle mě eh, budou tři věci. Jednak narušení hospodářské soutěže, k čemuž už dochází v oblasti eh, kyberbezpečnosti a eh, kybertechnologií. Nedosáhneme dostatečné kontroly zboží dvojího užití a obchodu s tímto zbožím i se zeměmi, se nimiž si to nepřejeme. Myslím si, že regulátoři by tedy eh, měli nastavit eh, jasný eh, seznam na základě technických parametrů a nikoliv na základě možného užití. Dám příklad například nemocničního lůžka, které je možné také chápat jako zboží dvojího užití. A to není příklad přitažený za vlasy. Na závěr bych chtěla říci, že věříme, že zákonodárce nastaví eh, eh, tři prvky eh, návrhu. Jednak právní jistotu, jasné definice, jasný jazyk a nespochybnitelné technicky definované zboží a rovná pravidla hry protože firmy chtějí být důvěryhodným partnerem, chtějí mít proti sobě dobrého partnera v podobě zákonodárců. Přejeme se spolupracovat jako korporátně odpovědné i sociálně odpovědné subjekty. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní pan Malte Polman z CEO Ultimaco, společnost s ručením omezeným. Děkuji vám, pane Langene, pane předsedo, drazí členové parlamentu. Velice si vážím této příležitosti jako zástupce středně velké společnosti moci pohovořit. Já jsem z Cách z Německa a rád bych vám poskytl příležitost, eh, abyste se podívali na tuto situaci z pohledu mé společnosti na pozadí toho, co děláme. A my jsme středně velká společnost eh, a pracujeme v kyberbezpečnosti mnoho a mnoho let. Eh, naše hlavní sídlo je v Německu a velice dobře spolupracujeme s německými vládními orgány, s BAFou. My eh, také v bezpečnostní trasy a produkty pro celou řadu infrastruktury a eh, dodáváme stejné produkty nejrůznějším žadatelům možná například pro německou vládu zařízení na konto, pro kontrolu eh, přístupu i do budovy Berlemontu, legitimace, osobní eh, průkazy, eh, používáme technologii na naprosto stejném základě, která potom jde do řady různých aplikací. Máme instalace ve více než 80 zemích, velice zaměřené na to, aby byly v souladu s nejrůznějšími různými kontrolními exportními režimy. Dříve tady zazněla otázka, eh, co je úsilím pro typickou společnost. Eh, dovolte, abych vám ukázal ty snímky, několik slajdů, jak vypadá naše ESG eh, compliance tak a také dodržení se předpisy ve společnostech, v níž pracujete. Máme 70 lidí, čtyři z nich se stále zaměřují na tento cíl, na eh, toto téma. Máme interní proces, interní školení, školení personálu, máme externí poradce, čili je to, eh, děláme velmi regulérní věc, protože my dodáváme tyto kritické infrastruktury naším cílem je eh, být, eh, zaměřovat se skutečně na požadavky zákazníka tam, kde komplexních řetězcích by možná to mohlo vypadat tak, že zboží, které my dodáváme, by procházelo nejrůznějšími instancemi. My, jak už jsem řekla, jsme středně velká společnost a e, může které, kterou může mít konkurence například s velkými společnostmi, které sedí třeba někde v USA. E, my děláme hodně věcí interně, ale máme také partnerské dodavatelské smlouvy, e, což ovlivňuje naši konkurenceschopnost, protože samozřejmě jsme v konkurenci s poskytovateli kyberbezpečnosti v Číně a v USA kteří eh, a my eh, si vážíme toho, že v Evropě má toto otázka vysokou prioritu. Eh, my jsme samozřejmě v pravidelném kontaktu s orgány kontroly 90-95 našeho vývozu jde prostřednictvím našich německých Eh, dodavatelů. Máme tady také, jsme orientujeme se na bezpečnost v obchodu a na jistotu. Tady zazněla už také otázka týkající se cílů v souladu s jinými eh, tématy, který má, které máte ve vaší společnosti. Eh, my během Máme také experta, eh, který se mm, orientuje také na nevládní organizace, ten, má, eh, ten sídlí v New Yorku, ale my máme pravidelné kontakty s orgány, které provádějí kontrolu mm, eh, naší due diligence. Velice často je to vlastně také v rámci normálních požadavků pro standardní financování. V posledních letech jsme velice pravidelně dostávaly financování od Evropské investiční banky, od německých banek. E, jedním z našich investorů je Kitty, což je největší evropská společnost, to soukromá, to znamená, že soulad s kontrolou a soulad s požadavky e, finančních institucí je samozřejmě e, naší každodenností. Co se týče e, politických návrhu. Tady bych rád zareagoval teď na určité záležitosti, které tady zazněly. Zda, to, zda tento návrh splňuje účel a s proporcionálním a je proporcionální úsilím. My tady například, co se týká také aplikací kryptododávek, které máme, ty eh, se snížily. Většina z našich licencí týkající se zboží dvojího užití, to se týkalo právě těch realityček. Je současná definice dohledu správná. Já si myslím, že za pár let tady budeme sedět se současným textem a budeme se cítit úplně stejně, jako se cítíme s tím nařízením o kryptozáležitostech teď. To je ta slabina, definic, která bude mít celou řadu nezamýšlených špatných dopadů, než eh, kdybychom měli jasnější definice. Eh, budou aspekty pokryty catch-allem, to je velice obtížné. Už dnes máme ustanovení catch-all a to už také řekl pan Píč, to bylo už zákonem v Německu, čili já jako akcionář společnosti to je jedna z mých hlavních odpovědností, zabezpečit, aby věci běžely korektně v tomto ohledu. Catch-all v, v proporcionální velikosti nejsou nějakým ohrožením. Sezna, tedy přístup založený na seznamu, to je něco, co můžeme dělat automaticky. Čtyřikrát až pětkrát denně eh, provádíme kontrolu Eh, to je proces, který mohu udělat eh, vlastně s jedním člověkem ve středně velkém podniku. A poslední eh, dvě poznámky. Bezpečnost v obchodování, to je zem, samozřejmě v mezinárodním obchodu nesmírně důležité. Často slyším, že pokyny přijdou, hlavní pokyny přijdou, ale v biznesu. My prostě vždycky máme jenom plný, eh, kompletní smlouvu a neříkáme polovina smlouvy eh, bude uzavřena eh, za určitou dobu. Já si vážím snahy o harmonizaci, ale mám určité obavy, co se týká interakce, to už říkal Magnus, jak nerovnovážně vybavené jsou nejrůznější orgány. Ten současný návrh, já si myslím, musí být ještě hodně dlouhou cestu, aby, eh, byl, aby mohl posloužit společnostem, které pracují v této oblasti. Je třeba ještě hodně zlepšit a děkuji mnohokrát za tu možnost, že jsem, kterou jsem měl k vám promluvit. Děkuji. A teď otázky. Pan Buchner, zpravodaj. Děkuji mnohokrát. Já nejprve se chci zeptat pana Píče. Jak to má vypadat? Vy říkáte, že chcete škrtnout slovo terorista, chcete říci, že se jedná o důvěryhodnost jednotlivých osob. Jak tedy se stavíte k tomu, že existuje celá řada státních institucí, které jsou skorumpovány? To znamená, prodá se to někomu, který nejprve má jaksi dobrou pověst nebo a potom to začne korupcí, podplácením a bude to pokračovat. To není vůbec žádná fantazie, to jsou zcela konkrétní příklady, které mám na mysli. To znamená, já mám tedy potíže s tímto požadavkem. Druhá věc byl požadavek, který jste vznesli vy oba. Vy chcete seznam techniky a nikoli účel použití. Jednoduchý příklad – místo nebeského klidu, na městí nebeského klidu. Tyto demonstrace byly brutálně eh, potlačeny tanky. V roce 2001 protesty proti domělému volebního Achmany Dejata. To proběhlo daleko v uvozovkách inteligentněji eh, díky do, eh, kon, technologiím, kontroly. Eh, kdyby se o to jedlo dnes, používaly by se úplně jiné technologie, asi víte, o čem mluvím. To tedy znamená, že kdybychom to teď omezili na technologii nebo určité výrobky, eh, vývoj prostě nás předežene, předeběhne. Jak si to představujete, jak se stavíte k tomu? A na závěr eh, taky se tady už řeklo odchylka od multilaterálních seznamů. Já si myslím, že někteří jsou příliš pomalí. Vývoj jde daleko rychleji než tyto seznamy. Eh, jak s tím budeme nakládat, když se budeme tvrdohalově chtít spolehat na tyto multilaterální seznamy? Děkuji. A nyní za EPP pan Fielner. Thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát. Má první otázka je na paní Deakonu. Vy jste uvedla příklad, nebo jinak, vy jste uvedla tři problémy, tři hrozby těch autonomních seznamů. A já mám takovou možná jednu nemožnou otázku, možná ne, je to něco, co si myslíte, nebo je to něco, co víte, ta rizika? Důvod, proč se ptám, je ten, že by se dalo říci, že ty autonomní seznamy, no, samozřejmě by to bylo do určité míry nové pro EU, ale víme, že třeba Německo už šlo nad rámec Vasenáru a nad rámec toho, co dělá EU. Takže je zde něco, co vidíte jako to, co tady jste dělali jako důsledek toho, co eh, se děje ve Francii a Německu, a nebo je to už to, že Německo jde vlastně ještě dál, něco, čemu by se třeba mohlo říkat německý autonomní seznam nebo něco takového. Druhá otázka, tady se vracím k těm otázkám na předchozí panelisty. Hodně hovoříme o catch-all a kybertechnologiích, já to chápu, protože tam to je asi relevantnější, respektive dovedeme si představit, že to je zapotřebí v té oblasti, ale když to čtu, tak mám skoro dojem eh, z té diskuse s panem Wagnerem, že v tom návrhu se hovoří jenom o kybersledování, ale ono to tak není. Já vím, že komise říká, že to je cílené, ale ono to je pro všechno. A pane Pulmane, pokud vy jste předmětem trestního práva, tak byste mohl jít do vězení a je sakra důležité vědět, na jaké produkty se to vztahuje. Takže já se ptám ještě jednou protože víme, že máme tu studii dopadu jenom pro catch-all, pro tu technologii kybersledování. Vidíte zde nějakou potřebu, abychom měli catch-all nad rámec eh, té kyberbezpečnosti, toho kybersledování. To znamená to, co jsme hledali v té studii dopadu, protože pokud ne, no tak možná aby pan Pullman měl klidnější spánek, by bylo fajn eh, mluvit o nějaké konkrétnější definici. Děkuji. Pan eh, Peach. No počkejte, já jsem stínový zpravodaj za SAD, ano, takže to je v pořádku. Eh, pane Píči, vy jste hovořil o praxi ve Spolkové republice Německo. Můžete to srovnat s praxí v jiných zemích EU? Je zde, jsou zde nějaké velké rozdíly, což by mohlo vést třeba k tomu, že jednotlivé podniky raději budou žádat o povolení v jiném členském státu EU, že by tedy ta otázka eh, s tím souvisela, jak silně se ten systém musí europeizovat. Potřebujeme třeba nějakou evropskou agenturu, která převezme vaši práci. A pak ještě k panu Pulmanovi. Jaká jsou kritéria pro Jaká jsou kritéria pro investice například v tom německém případě? Je to otázka kvalifikace tedy těch eh, zaměstnanců nebo infrastruktury, a nebo jde skutečně o otázku legislativy dvojího užití? Řekl byste tedy, že kvůli té legislativě dvojího užití se Eh, investuje i mimo EU a že se tam produkuje. No a teď tedy Anne-Marie Miner. Eh, děkuji, pane předsedo. Já mohu být velice stručná, mám dvě otázky. Za prvé pro pana Píče a paní Diakonu. Pan Peach uváděl, že určitá pravidla jsou až příliš zatěžující pro malé a střední podniky a rozlišil mezi vážným a drobným porušením práv. A potom paní Diakonu říkala, že existují konkrétně vážná porušení lidských práv. Co je to nejvážnější? Eh, odkud pochází nejvíce těch porušení? Co takhle inovace a co takhle zisky? Pane Pulmane, já vám, mám otázku i pro vás a vaši společnost. Vy jste říkal, že dodáváte systémy pro eh, napichování telefonu a počítačů Asadovi, Asadovu režimu. Eh, vy jste jednali podle pravidel, ale ono to není asi nic, co bychom chtěli. Takže je to eh, svým způsobem cvičení o tom, jak se věci dělat nemají. Eh, můžete nám říci, jak zabráníte do budoucna, aby něco takového eh, se dělo i v budoucnu? Takže teď experti, každý tři minuty jako první pan Píč. Děkuji. Já bych začal tou poslední otázkou. V návrhu komise článek 4.d bod D se říká, že to zboží, které není uvedeno, eh, že by tady mělo být použito pro vážné porušování lidských práv, taková je formulace komise. A eh, ten provádějící orgán musí, pokud má nějaké znalosti v této oblasti, informovat úřady, že se to zboží pro, porušování, pro vážné porušování lidských práv používat bude. Takže eh, pro mě je to otázka, co se bude dít, když to je jenom porušení lidských práv. A co se bude dít tady v oblasti toho hodnocení, kdy to ještě není vážné a kdy už to je vážné porušení lidských práv, to je otázka. A otázka je, co by se dělo v EU, co by se dělo v Německu je otázka. K vaší otázce, pane Lange, jak vypadá praxe v jiných členských státech, no, já za více než 25 let jsem ještě nezažil, že by nějaký podnik ehm, jen kvůli exportu přesunul svou produkci třeba z Německa do Velké Británie nebo do USA. Eh, jsou zde jiné důvody, daňové důvody, daleko více rozhodující než dvě, tři zamítnutí ze strany BAFA. A eh, ta, pravi, ta regulace předpokládá, že eh, pokud se nějaký, nějaké zboží vyváží z Německa, ale žádá se o schválení ve Francii, tak francouzští kolegové nás musí konzultovat. Protože ono nejde pouze o žádost o schválení v jiné zemi, jde o přesunutí celé produkce do té země. A to se v tom sektoru Dual snad ještě nikdy nestalo. Pak eh, tři otázky pana Buchnera, jenom abych to vyjasnil, co míním tím slovem terorismus. Již existují jednotná pravidla EU pro embarga, kde se uvádí seznam zbraní, pro lidi a právnické osoby, které jsou označeni jako teroristé pro EU. A to jsou přesně ty subjekty, kde jsme se shodli, kdo to je terorista. Co to je terorismus, to je ještě širší diskuse než stát s těmi lidskými právy. A otázka, pokud se něco pak prodává dál, třeba dvakrát až pětkrát v rámci toho řetězce, no já nevím, jestli to ví vůbec průmysl a já musím říct, že my jako orgán to nevíme, komu se co prodávám a to je problematika, která odvisí od té samotné možnosti, že se něco může dále prodat to nemáme nijak ošetřené, kromě toho, že říkáme, ne, že to zboží bude použito tím jiným způsobem, ale že by mohlo být použito tím způsobem. A tím pádem je ta diskuse ještě širší, takže je tu ta možnost, nejedná se o skutečné použití. No a jak o tom rozhodovat, e, o nějaké možnosti, no to přece není důvod něco zamítnout. A tím se dostávám k vašemu e, příkladu s tím náměstím nebeského klidu. To víte, Eh, když eh, se třeba nějaký malý kousek železa předpokládá, že se použije k potlačování lidských práv, no tak to je otázka, to je složité, protože eh, máte určité právní možnosti, co udělat zpětně. Pokud máte dělat něco jaksi dopředně ex ante, tak máte ale úplně jiné možnosti. Pokud nějaký orgán má stoprocentní informace, že se něco použije k potlačování lidských práv, no tak to můžeme jasně zakázat, to ano. Takže v tomto ohledu je to opět otázka toho, že ta možnost nestačí, zejména pak, že máte dělat něco ex post. No a potom ten multilateralismus, eh, ano, ten Wassenaar eh, z roku 2013 zatím nebyl vůbec implementován Američany. A oni to nemají ani jaksi ve svém záměru. Právě proto Německo zavedlo svůj vlastní systém. V loňském roce jsme 20 položek schválili, dvě jsme zamítli, takže v té situaci vidíme jasně, proč žádná německá firma třeba neodešla někam do zahraničí. Takže my máme, my považujeme naši národní pozici za naprosto dostačující v tomto hledu. Děkuji. Eh, Adela. Pokusím se odpovědět eh, Nejprve k tomu, co říkal pan Buchner, seznam technologií eh, versus účel. Nařízení o dvojím užití je technické povahy a Základem je seznam právě proto, že existuje možné zneužití konkrétního zboží a jsou to ze své povahy tedy výrobky senzitivní a proto jsou na tom seznamu. A ten základní důvod, proč si myslíme, že tento seznam by měl zůstat v oblasti by měl zůstat, je právě otázka technických specifikací a tím to vysvětlím. Ehm, pan Pullman hovořil o šifrování. 48-bitové a 66-bitové eh, šifrování ještě není eh, vyvinuto a přesto už ho začínáme v Evropě mm, kontrolovat. Eh, takže už se dále nevyvíjí a stále ho eh, kontrolujeme. Takže to jsou věci, kterými se dnes zabývají ve škole eh, děti. To znamená, pokud se nám nepodaří dobře nastavit eh, úroveň technických specifikací, nebudeme správně ty technologie kontrolovat a, a nakonec zjistíme, že velice brzy budeme muset ty kontroly zase přeskoumat. A právě proto je důležitá i otázka účelu. Ano, je to dvojí účel, to a ano, ze své povahy je tam ta e, dvojakost a možnost zneužití. A je potřeba to omezit pouze na ty technologie, které jsou e, škodlivé a mohou být zneužity pro kybersledování. Ale nezapomínejme na tu duálnost e, těchto technologií. Abych odpověděla panu Fjellnerovi, zda si myslím nebo zda vím, že dojde na nějaké nežádoucí následky. My jsme u šifrování skutečně doložili, že došlo k poškození evropského průmyslu v oblasti, prů, oblasti šifrování. USA udělali jednu velice dobrou věc u kontroly šifrování. Víte, že v podstatě všechny šifrovací technologie a šifrovací zboží je možné prodat všem zemím na světě s výjimkou pěti zemí, které je možné vyjmenovat, což nebudu teď dělat, ale velice dobře víte, o čem mluvím. Takže proč jsme nebyli schopni s nimi držet krok, proč nemáme podobnou historii i u jiných technologií, kde americké firmy i dnes jsou jedničkou v kybersledování. Chceme přijít o výhody toho, že máme více inovací a více firm tady v Evropě, firm, které se snaží chránit základní práva, protože právě z tohoto důvodu jsou pro nás ty technologie tak důležité. A teď eh, navážu na poslední otázku. Zda bychom byli raději, eh, kdybychom měli méně inovací a méně zisku. My se snažíme zlepšovat našimi výrobky eh, život lidí po světě a tak bych řekla, že inovace například v oblasti zdravotnictví nebo ochrana lidských životů, to jde ruku v ruce. A znamená to, že méně inovací v oblasti zdravotnictví je zcela nepřijatelné a určitě bychom si obětovali ten zisk z inovací, ale my bychom si neměli vybírat mezi větším množstvím inovací a lepší ochranou lidských práv. Já myslím, že bychom měli chtít větší míru eh, obojího a bojovat s porušováním těch práv. A to je to dilema, o kterém tady dnes eh, mluvíme. Určitě tady nenajdeme žádného zástupce eh, firem, tomto sále, který by říkal, přeji si vyšší zisky a přitom eh, i horší situaci lidských práv. Myslím si, že to by nebyl eh, dobrý korporátní sociálně odpovědný subjekt. Děkuji. Já eh, oceňuji eh, vaše eh, snahy o můj klidný eh, spánek. Ano, souhlasím s tím, že je potřeba, aby to nařízení bylo především jasné a abychom tam catch-all používali tam, kde se technologie rychle vyvíjí. A politici často vidí, že nedokážou dohlédnout, co bude v budoucnu škodlivé a také tady zítra nemusí být. Takže my se musíme snažit především dosáhnout maximální jasnosti a i Evropská komise eh, souhlasila s tím, že by oslavila například standardizační mm, eh, subjekty, subjekty v oblasti eh, normalizace, aby se pravidelně mohly informovat takže jde o to používat eh, jasné pokyny a na základě nich budovat mechanismus eh, catch-all. Teď eh, k vaší otázce, pane předsedo, proč jsme nepřešli k mezinárodnímu seznamu. Pro nás je důležité, abychom byli německou firmou v, v kybertechnologiích, máme pracovníky v cáchách, máme tam samozřejmě i přísnou legislativu a to je důležité pro naše zákazníky, že vidí, že naše technologie vyhovují eh, těmto eh, požadavkům. Je to důležité zejména pro zákazníky v Evropské unii a neznamená to, že když toto nařízení začne ehm, platit, že se budeme muset přesunout jinam, ale budeme muset vynaložit více prostředků na to, abychom posílali ehm, žádosti eh, správně panu Píčovi a jeho úřadu, abych mohl pak eh, klidně spát. To znamená, že vzroste byrokracie. Já dnes eh, musím získávat licence k vývozu do zemí, odkud k nám dnes přichází řada, řada lidí. Samozřejmě řada těch lidí není vybavena digitálními eh, pasy, protože eh, vývoz těchto technologií je také eh, omezen. Takže já jsem žádal federální orgány o možnost hmm. vývozu takovýchto technologií, které jsou považovány za technologie dvojího užití. Takže místo toho se do budoucna mohou soustředit eh, na dodržování pravidel v oblasti bezpečnosti. Teď eh, k další otázce. Nejprve opravím eh, fakta. Ta dohoda byla, ta dohoda, kterou jsme uzavřeli, ta transakce byla v rámci Evropské unie. Ta transakce nebyla nikdy dokončena, byla zastavena firmou devět měsíců předtím, než Evropský parlament schválil sankce což eh, mm, je typická pomalost politického procesu, kdy teď přesouváme eh, tu slabou regulaci na samotné firmy, které by měly najednou rychle posuzovat eh, rizika, která vzniknou v budoucnu. Co můžeme tedy zlepšit této situaci? Já si tady cením evropské harmonizace, ale kdybych měl říci z křišťálové koule, zda některé režimy změní svou eh, politiku, mm, toho skutečně schopen nejsem. a Děkuji a nyní komise na pět minut. Eh, můžete se vyjádřit eh, k této rozpravě. Pan Denis Reed, uh, který je ředitelem odpovídajícím za tuto problematiku. Děkuji, pane předsedo. To je skutečně nemožný úkol v pěti minutách, abych zareagoval na celou řadu záležitostí, které tady odpoledne zazněly jak od vás, tak od odborníků. To nejlepší, co bych asi mohl v tuto chvíli udělat, je zmínit o některých těch eh, záležitostech, například eh, o tom, jakým způsobem přistupuje komise k celé věci, jak o ní uvažuje, o těch základních myšlenkách, na nichž stojí návrh Evropské komise a tím vás budu moci nejlépe informovat o naší legislativní mm, práci. Soustředím se na tři, čtyři záležitosti. Za prvé, otázka zavedení koncepce Human Security. To je skutečně samostatná mm, mm, dimenze a koncepce Nicméně je to kalibrovaná dimenze a bude se vést ještě diskuze o tom, jak eh, přesně tuto dimenzi eh, skalibrovat. Eh, já jsem si vyslechl poznámky pana Píče k této věci. Takže ta kalibrace nějaká proběhne, ale pak je tady to, co zmínili řečníci první skupině, Zda to přispěje k narovnání eh, pravidel v EU. To je totiž velice důležitý cíl pro Evropskou komisi jako instituci. Zároveň musí být návrh postaven tak, aby eh, neobsahoval žádné mezery, přestože fungujeme v prostředí, které se velice eh, rychle mění. Proto ta kalibrace návrhu musí být velice přesná a správná. Řada z vás volala potom, že potřebujeme více jasnosti, že to je důležitý aspekt návrhu. To je jedním z hlavních kritérií, samozřejmě i pro nás, ale bude potřeba ještě zapracovat na implementaci kritérií, jako je identifikace relevantní veřejné instituce nebo způsoby určování závažného porušení lidských práv nebo situace konfliktu či represe a tak dále. Všechny tyto mm, záležitosti bude potřeba ještě více rozpracovat. Dobře víte, že my věříme, že tato přesnění eh, jsou často operační povahy a proto musí být definice nebo ustanovení dostatečně flexibilní což eh, vede k tomu, že často eh, je zpracováváme formou pokynů. Tím reaguji na pana Polmana, který říká, eh, který hovořil o, o tom, že je tady někdy problém s tím, že ta, ta legislativa a pokyny nejsou dostatečně, dostatečně jasné. Druhá věc tady chci znovu zdůraznit, že z našeho hlediska nebude na firmách, aby rozhodovali o tom, co je závažné a co není závažné porušení lidských práv. Povinností firmou bude provádět běžnou due diligence, tak jak už to mají za povinnost nyní. Takže nejde o žádný nový neobvyklý eh, prvek v rámci due diligence. Proto nás nepřesvědčily obavy, které tady zazněly v rozpravě, že kontroly Human Security povedou k nárůstu počtu licencí. Já tomu nevěřím. Za třetí, ještě k otázce eh, dimenze lidských práv a kyberbezpečnosti. Možná bych se měl zmínit o tom tvrzení, že eh, kontroly v této oblasti půjdou proti dohodě ITA. Komise si myslí, že to, že v v smlouvě ITA jsme eliminovali celá úřady eh, zboží. To není možné porovnávat eh, s omezeným, eh, omezeným počtem kontrol senzitivních výrobků. To jsou různé politické logiky, které budou prostě koexistovat vedle sebe. Druhá věc, o které se chci zmínit, je otázka vyjasnění kontrol eh, ve vztahu k terorismu. A já mm, zdůrazňuji slovo vyjasnění, protože eh, ono už nyní je to součástí eh, prováděné politiky na úrovni členských států. Takže v této souvislosti připomenu, že členové Vasenáru Eh, mají tuto povinnost. Je tady tedy jasné politické vodítko týkající se otázky terorismu a těžko si představit, jak bychom eh, to mohli skloubit eh, s nařízením, které by terorismus ne, nepovažovalo za jeden z faktorů. Nyní k otázce kontroly tranzitu, zprostředkování a technické pomoci. K tomu bych stručně jenom řekl, že Komise si nemyslí, že by dobře fungoval systém à la carte, kdyby každý členský stát si rozhodoval, zda bude nebo nebude kontrolovat určité druhy transakcí. Pokud představují riziko, tak zkrátka musí být kontrolovány všemi členskými státy a jako EU musíme zajistit společný přístup k rizikům, které takové transakce představují. Takže si nemyslíme, že by to ale vedlo k nějakému velkému počtu povolení pro tranzit eh, či zprostředkování oproti dnešnímu stavu. Za čtvrté k otázce optimalizace požadavků na licence, což je mm, součástí našeho návrhu. Teď zareaguji na to, co jste řekl, pane předsedo. My si myslíme, že je důležité, abychom měli společný přístup k licencování, pokud eh, je to nutné, pokud chceme eh, lépe nastavit vývozní kontroly a pokud chceme zlepšit eh, informační základ. Tím se dostávám zpět k otázce transparentnosti. Tento aspekt je tedy velice důležitý. Úplně na závěr jedna krát, jeden krátký postřeh. Překvapuje mě, že to tady přímo nezaznělo, a to je kontrola vnitroevropských transferů. Je to věc, která je zajímavá z druhé strany legislativního procesu. Náš přístup je tady velice jednoduchý. Je obtížné, byť je to senzitivní, abychom ospravedlnili to, že seznam senzitivních položek nebyl dlouho aktualizován. V tuto chvíli členské státy licencují ehm, ty transfery mezi členskými státy, ale je tady jasná evropská ehm, dimenze, jenom je potřeba zvážit nastavení správné rovnováhy. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za tento komentář. Pane, kome, eh, pane Buchnere, je potřeba, abyste to nějak komentoval na závěr. Jenom eh, velice stručně. Já bych chtěl pouze poděkovat všem řečníkům, všem expertům a především také komisi za to, že si mm, udělali čas a že přispěli do diskuse. Pro mě je důležité, aby nám všem bylo jasné, že je zapotřebí reformy tohoto nařízení a sice naláhavě. Za prvé je třeba dostat novým výzvám v digitálním věku ale zároveň je třeba také stanovit eh, snadno implementovatelná pravidla pro podniky v Evropské unii, stejně tak jako bezpečnost plánování. Tady souhlasím se zástupci průmyslu. Na závěr bych se rád ještě zmínil o tom, že máme stanoven harmonogram a já doufám a mám naději, že ho budeme moci dodržet. A pro všechny zájemce a zpravodaje a stěnou zpravodaje jsem kdykoliv k dispozici. Děkuji, děkuji expertům. Děkuji všem expertům, díky, že jste přišli. Neváhejte nás s čímkoliv kontaktovat. Děkuji vám všem.